Vážení kolegové, Dear colleagues, may we begin? Prosím, můžeme začít. Začnu oznámením z rozhodnutí koordinátoru Máme tu jedno rozhodnutí a to je, že zpráva z vlastního rozhodnutí na téma whistleblower tu dostanou SND, zpravodajkou bude paní eh, Rozie. To je tedy, co se týče rozhodnutí koordinátorů. A nyní budeme pokračovat a na pořadu jednání Máme bod číslo 13 a tím je projednání pozměňovacích návrhů, co se týče vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a zpravodajem je pan Kavada. Eh, milí kolegové, nejprve chci poděkovat všem těm, kteří v našem výboru přispěli k tomuto stanovisku prostřednictvím pozměňovacích návrhů. A teď, abych navázal na první výměnu názoru, tak eh, zde musím skonstatovat následující věc. Eh, různé politické skupiny ohájí eh, různé názory, ale mně se zdá, že tyto různé postoje by se mohly zbližovat. A než budu hovořit o detailech, tak vám řeknu, že se nebudu zabývat klíčovými otázkami mm, ty pozměňovací návrhy, které chtějí změnit právní základ tohoto návrhu, tím se zabývat nebudu, protože výbor EMPL požádal náš výbor, abychom se vyjádřili ke změně eh, právního základu. Takže myslím si, že stanovisko naší právní služby bude hotové až na příští schůzi, ano, pokud to bude možné na příští schůzi 3. 4. května. Takže tudíž navrhnu, abychom eh, odložili tyto pozměňovací návrhy, tedy které se týkají eh, eh, eh mm, právního základu, až dostaneme závěry. A teď pokud jde o ty pozměňovací návrhy, mm, které můžeme začít diskutovat již dnes. Zde dovolte pár rychlých poznámek. Za prvé, eh, čas, eh, doba vysílání. Někteří kolegové navrhují zrušit eh, to omezení v čase. Časové omezení vyslání pracovníka. Jiní mají za to, že bylo rozumné omezit tu dobu na 6 měsíců nebo na 12 měsíců. Například ta koncepce no, odměňování, to je druhý bod. No, to je trochu stejná situace. Někteří kolegové hovoří o odměňování, jiní hovoří o minimálním mzdě, včetně prémií, včetně těch různých dávek, eh, které stanoví vnitrostátní legislativa pro případy cest, cestovné a podobné, podobné věci. Jiní chtějí zrušit možnost členských států eh, mít předpisy, které by zavazovaly podniky, aby ty Eh, smlouvy se subdovateli eh, v podstatě eh, podřídili těm předpisům, které upravují mzdy, platy a tak dále. Já si myslím, že je evidentní, že tady u těch dvou bodů si lze představit, že asi je třeba ještě vyjednávat a zbližovat tyto názory konstruktivním způsobem. Zatím se liší. Pokud jde o dopravu, silniční dopravu, to je třetí téma. Zde zcela jsem proto, abychom mohli mm, se zabývat tímto tématem v rámci legislativy, která bude specifická, zvláštní legislativy. Nicméně, myslím si, že bychom měli být opatrní a e, nenechat toto odvětví no, ekonomické činnosti v právním vaku a proto aspoň dočasně, než bude přijat specifický předpis, tak bych rád, abychom spíše zahrnuli tuto dopravu právě do této směrnice, aby nezůstala v nějakém právním vaku. A závěrem chci říci, že jsem vstřícný k tomu, abychom mm, vytvořili prezumpci provozovny podniku, která vysílá pracovníky na území přijímající země, tak abychom mohli na, zajistit určité pravidlo, které bude vyhovat všem. Tedy. Takže to jsou principy, které jsem chtěla sdělit kolegům a to jsou závěry zatím spolupráce, kterou jsme měli. Děkuji. Thank you very much. Já vám děkuji. Pan Zlotovský. Pane předsedající, no, grupa... Děkuji, pane předsedo. EKR předložilo 14 pozměňovacích návrhů panu Kavadovi, abych je chtěl stručně představit. Chtěl bych zdůraznit, že naším záměrem by mělo být navrhnout takové nařízení, které lépe odrazí opravdové potřeby zaměstnanců a spotřebitelů, kteří jsou e, tedy vysíláni. Tady se nejedná pouze o jeden sektor. Náš eh, návrh by byl flexibilní a upravený různým druhům podnikání, stavebnictví, doprava a jiné a eh, ekonomické odvětví, námořní doprava, byla eh, z nějakých důvodů vyloučena. Měli bychom navrhnout řešení i pro dopravu. Je to velice mobilní služba, která se provádí nebo probíhá zároveň ve více členských státech a nemůže se pro ní uplatňovat jen jeden režim, tedy co se týče odměňování na základě tedy registrovaného státu. Pak ještě k tomu, co nebylo projednáváno, myslím si, že by tedy se pro toto odvětví eh, měla existovat výjimka. A pak otázka minimální mzdy. Ta definice je v některých členských státech velice eh, komplikovaná vzhledem k tomu, že ty eh, různé složky mzdy, to jsou různé eh, doplnění, různé přídavky. A nyní tedy si komise přeje Eh, aby došlo k analýze příslušné legislativy v daném členském státě. My bychom měli být ale eh, přesní a měli bychom jasně stanovit, co tedy představuje ten základ minimální mzdy. A členské státy by se měly snažit na pomoci zaměstnavatelům právě definovat tu povinnou část eh, odměňování a tu nepovinnou. No a Členské státy by měly mít tedy kompletní výčet všech těch položek eh, v rámci minimální eh, mzdy pak eh, jaké je tam tedy pokrytí, třeba i zeměpisné, a jaké jsou metody výpočtu, aby bylo vše velice jasné, aby to bylo jasné i té podnikatelské straně ve všech členských státech, aby to nebyla nějaká dodatečná administrativní zátěž pro podnikatele. Dále si přejeme odstranit to eh, delegování na 24 měsíců. Tady není žádné odůvodnění pro takové omezení služeb, pokud eh, se uznávají jako dočasné. Alespoň z hlediska právního tu, ani tržního tu není žádné odůvodnění. A komise sama nebyla schopna odůvodnění odůvodnit toto omezení tedy služby, které si vyžadují více času než 24 měsíců, například ve stavebnictví. Co když tedy zaměstnanec na stejném místě pak musí být po těch 24 měsících nahrazen někým jiným. To pak vede k dodatečným problémům i z hlediska právního, a také z hlediska tedy propojení mezi touto směrnicí a Římem 1. Myslím si, že tento návrh komise by měl být změněn a také co se týče e, vztahu k subdodavatelům, zejména když to vysílací období e, je, se týká tří měsíců v referenčním měsíci. Doufáme, že tedy zpravodaj zváží tyto naše návrhy a doufáme, že budeme tedy kvalitně spolupracovat. Děkuji. Thank you. Já vám děkuji. Pan Sayer. Děkuji. Chtěl bych eh, jenom připomenout, že jsme tedy výbor jury, tedy že se nás eh, týkají ty právní záležitosti a když se dívám na pozměvací návrhy, tak jsem nabil takového dojmu, že mnohé návrhy byly předloženy ve výboru jury, ale nedotýkají se přímo toho právního aspektu. To není nějaký zásadní problém, jenom říkám, že eh, naším eh, hlavním obsahem práce by bylo podívat se na tu právní složku. Mám je tu ehm, v seznamu. A samozřejmě eh, je mi to velice eh, jasné, to právní hledisko, ale někteří kolegové předložili takové návrhy, které předkládají spíše kolegové z jiných výborů. A eh, my jsme sami žádali o právní základ například výbor EMPL, což by měla být zase naše práce. A, a tam, na to bychom se tedy měli nejvíce zaměřit. A tady asi zásadní otázkou je to, o čem jsme dosud hodně hovořili, tedy uh, jasně stanovit, zda toto nové nařízení je do určité míry ve střetu se svobodou poskytování služeb. A ohledně toho tu panují eh, závažné pochyby. Nicméně ze eh, zeměpisného hlediska bych zvážil eh, to mé minulé přispění, že se jedná o otázku východ-západ. Podle těch pozměňovacích návrhů už to tak eh, není. Spíše jsou tu tedy země, které mají odlišné rozdíly, co se týče úrovně sociální ochrany. To není taková záležitost eh, celoevropská. Spíše je to záležitost subsidiarity, kdy se tu berou v potaz jiné aspekty. Není to tedy jenom to hledisko nějaké kolize východu se západem. Alespoň to je tedy takový dojem. Možná i já jsem tomu podléhal, možná i jiní kolegové kteří eh, tu jaksi představují takové pluralističtější zájmy, na to eh, nahlížejí jinak. Nevím, jaký byl záměr samotné komise, zda to šlo tímto směrem, ale některé země s tím mají problémy i vůči svým sousedním státům, které mají vyšší míru ochrany co se týče určitým eh, sporům, vyjednáváním, platům a podobně. Samozřejmě nejdůležitější věci, eh, na kterou bych se zaměřil, protože je problematická, je to pravidlo 24 měsíců. To opravdu jde eh, jaksi proti i do toho stávajícího právního prostředí, protože to tu zavádí naprosto nové neznámé koncepty jen proto, aby se vyhlo některým právním potížím, no a to zase vytváří nové potíže, to je zřejmé, a myslím, že to jde také proti svobodě poskytování služeb. Um, tak právě z toho důvodu jsem předložil návrhy, které by toto měly vyřešit. Uh, ale myslím si, že celý tento aspekt jako takový je problematický. Už jsem zmínil nové definice a koncepty, například definice odměňování a to propojení s konceptem platu to je opravdu velice problematické. Pokud jsou identické, je to problém, pokud nejsou, je to zase problém. A samozřejmě, když jsou identické, tak proč tu zavádět nový koncept, novou kategorii v rámci terminologie? Pokud jsou odlišné, tak ty ani samotné ty rozdíly tady z tohoto nařízení nejsou velice jasné. To je opravdu celá rozsáhlá problematická oblast. Ta, ty nové vztahy, nové propojení jsou opravdu složité. To znamená, nepodpořím to a snažím se mými pozměňovacími návrhy tady vytvořit lepší prostor co se týče právního základu, tady jsou také opravdu podstatné nejistoty. Je tu jedna věc, co navrhuje komise, k tomu bylo eh, několik návrhů, včetně mého, které se toho dotýkají. Je to opravdu nejasné a myslím si, že jako výbor jury bychom k tomu měli být jasní, přímočaří a měli bychom naslouchat eh, právní službě, to jsme udělali, ale ani to nebylo přesvědčivé. Je to právě v té věci, kde žádáme o určité pokyny. A to eh, nebylo z toho eh, jejich vyjádření jasné. A ještě bych navrhl, abychom eh, v této věci podpořili žádost výboru pro zaměstnanost, tedy náležité zhodnocení právního základu. To si myslím, že právě my bychom tady měli říci poslední slovo. I když výbor EMPL nepřijme naše vyjádření v této věci, tak později až eh, dojde tedy k vyjadřování a hlasování ohledně tohoto textu, tak výbor Jury poznamená tedy, že jsme vyjádřili jasné stanovisko k tomuto aspektu a pak bude na dalších výborech na plénu, zda to přijmou nebo ne. Ale já si tedy myslím, že bychom měli podpořit předsedu, že je třeba se na to zaměřit. Děkuji. Já vám děkuji, paní Delvo. Merci. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Nejprve eh, bych chtěla poděkovat zpravodaj panu Kavadovi a povzbuzovat ho v jeho optimismu souhlasím mm, s tím, že e, je třeba odsunout tu diskuzi o právním základě, protože zatím čekáme na stanovisko právní služby, které jsme formálně požádali. Ano, takže mm, vyčkáme na vyřešení té otázky, ale neskrývám, e, že mé pozměňovací návrhy přesně právě jdou v tom smyslu, aby mm, směrnice měla dva základy. A já myslím, že to jde za rámec čistě technických právních otázek. Tady přece jde i o, nebo tady mm, nám prostě mm, máme, je jasné, že vnitřní trh a e, svobodné poskytování služeb není v rozporu s právy zaměstnanců a pracovníků, že by to e, nějaké diskriminovalo. Často se to vytýká nám, že my se zabýváme pouze volným pohybem kapitálu služeb a že e, se nestaráme o blahobyt lidí. Blaho lidí. Právě já si myslím, že to je to, co bychom měli chtít, že ve stejném členském státě pracovníci, kteří dělají stejnou práci, tak e, se k ním bude přistupovat spravedlivě, rovně, to eh, musíme dobře promyslet, co tam nakonec řekneme, co budeme deklarovat eh, veřejnosti. Tady nejde o to nějak eh, znevýhodnit nějakého poskytovatele služeb. Nejde o to zajistit, že v jednom členském státě nebudou existovat rozdíly mezi tím, kdo tam bydlí a tím, kdo tam přijel z jiné země jako vysílaný pracovník. A právě proto já ráda bych počkala na tu diskuzi až eh, na příště tedy, až bude mít stanovisko a bylo by vhodné podle mě ukázat, že tady jsou dva právní základy, že tady neplatí pouze jedna nějaká jednosměrná úvaha. Pokud je o zbytek, o pozměňovací návrhy, takže kritéria odměňování, tady my respektujeme princip subsidiarity, nechceme se vměšovat do pravidel členských států, podle kterých se odměňují pracovníci a zcela respektujeme kompetence pro stanování odměň, ale s tím, že musíme vzít do úvahy vše, co vstupuje do těch odměn ze zákona i eh, ty, eh, které pochází z kolektivních smluv. A pokud je o délku, hm, tady jsem spíše optimistka, ano je třeba se dohodnout na určité době a já 24 měsíců přiznávám, to se mi zdá příliš dlouhé, takže proto my navrhneme dobu, dobu kratší pro vysílání. Jinak si myslím, že to je gro těch pozměňovacích návrhů a zde eh, je, jako banka vada, tak já jsem také optimistka, protože nalezneme kompromis bez toho, aniž bychom ignorovali ty hlavní principy, tedy rovnost a eh, respekt vůči každému bez ohledu na místo původu a mm, vše tedy se bude řídit podle toho, že mm, pracují v jedné zemi na jednom místě. Děkuji. Pan Andersen. Děkuji. Také já bych na úvod chtěl poděkovat zpravodaj. Nebudeme dnes projednávat ten právní základ, ale eh, já mám také pozměňovací návrh eh, k této věci, nicméně vyčkáme na nadcházející diskuzi. Otázka eh, této směrnice se, eh, nebo záměr je vytvořit lépe fungující finanční trh, je o vysílání, je o poskytování pracovníkům i podnikům příležitosti a navýšit jejich svobody. Nemělo by to být o vyhýbání se legislativy a nějakému zneužívání pracovníků. To je základ této směrnice. No a já doufám, že se nám podaří najít takové řešení, které toto splní. Co se týče opravdového vysílání, tady si myslím, aby to bylo opravdové, řádné. Tady k tomu máme některé pozměňovací návrhy. Také se stanoví, pokud to nebude opravdu řádné vysílání, tak ty vnitrostátní normy by se měly uplatnit na toho pracovníka, aby to bylo tedy předvídavé a aby se mohli tedy uplatnit na to období vysílání. Takto tedy my na tuto situaci nahlížíme. Také musíme brát v potaz to, že systémy pracovního trhu v členských státech jsou velice odlišné a fungují odlišnými způsoby. V některých státech mají eh, režimy s minimálními platy, a v jiných zase uplatňují kolektivní smlouvy a tato směrnice by měla dokázat fungovat nezávisle na tom, jaký systém právě uplatňuje daný stát. A mám pozměňovací návrhy, které by tento problém mohly vyřešit. Například pozměňovací návrh, kde členský stát stanovuje pravidla odměňování podle vnitrostátních legislativ a praktik. To se může zdát jenom takový maličký detail, ale je obrovsky důležitý pro členský stát stát, který uplatňuje kolektivní smlouvy. Co se týče časové lhuty, tady si myslím, že 6 měsíců je příliš krátká doba, teda, že ten argument, že 6 měsíců je příliš krátká doba, je smysluplný a proto jsem navrhl, abychom měli tedy časový eh, limit 12 měsíců, což by mohl být kompromis. No a budu se těšit na pokračování této diskuze. Děkuji. Já vám děkuji, pan Foss. Vielen Dank. Ähm, děkuji. Já bych rád zmínil ještě dva body, respektive upozornil na ně. Myslím si, že tu celou situaci z právního hlediska trošku komplikují. Tedy za prvé, u toho udílení subdodávek eh, je potřeba dávat pozor na to, že tady nejde o jednotlivé kolektivní smlouvy a zasahování do nich v členských státech. To je podle mě velice důležité, protože zde máme různě ústavně právní pojednání na toto téma. Je potřeba dávat pozor na to, že to přejímání kolektivních smluv nebude komplikována situace v členských státech a za další, a o tom už hovořili kolegové, těch 24, mon, 24 eh, měsíců u čehož je potřeba dávat pozor na to, že pokud eh, tady má být ještě nějak akceptována svoboda eh, uzavírání smluv, tak je potřeba dávat pozor na to, aby nedošlo k té eh, zajímavé situaci, kdy bychom pak nějakému členskému nebo právnímu státu vlastně v případě, kdy je nějaký zaměstnavatel v daném členském státu a dojde k právním potížím, já nevím, třeba eh, domácí země Rakousko, nebo co já vím, to je úplně jedno. A pak to vysílání je třeba do Německa z Rakouska, takže potom eh, rakouský soud bude nějak rozhodovat o pracovních podmínkách v Německu. Tomu je potřeba se vyhnout. Pokud jde tedy o, to, o, tu, o tu změnu té právní oblasti po těch 24 měsících, já to považuji za velice obtížné pro všechny zúčastněné, protože to povede k naprosto neřešitelným případům. Protože jeden členský stát pak bude rozhodovat o pracovním právu jiného členského státu. To si myslím, že není možné a poprosil bych, aby se na to dbalo, protože by se tím mohlo leco zkomplikovat. Děkuji. Thank you, Mrs. Já vám děkuji, paní Regner. Děkuji, pane předsedo. Mě ta debata o té vysílací směrnici a o tom boji proti sociálnímu dumpingu jako takovému mi připomíná tak trochu naši práci v tom vyšetřovacím výboru Panama. Eh, ne proto, že máme na stole nějaké konkrétní skandály, ale je to ta otázka eh, obcházení daní a vyhýbání se daní. To patří i do sociální oblasti, protože občas se někdo vyhýbá placení platů. A sociální dumping to je také. A proto naše pozměňovací návrhy se zabývají také těm eh, firma, tě, těmi firmami na PO Box. To jsou takové konstrukty, které čas od času vznikají, které se často vyhýbají tomu platit řádné platy a tomu je do budoucna potřeba zabraňovat. Princip zde je stejný plat za stejnou práci na stejném místě. Pokud jde o sociální zabezpečení a platovou politiku a tvorbu platů, Tady jde i o pracovní právo a je to velice podobné vlastně daním jako takovým. Je to vlastně oblast aplikace národního práva, i když máme podobné standardy na evropské úrovni. Samozřejmě já si myslím, že si všichni přejeme, abychom zavedli nějaké minimální standardy, aby se snížily rozdíly mezi členskými státy, ale zatím to tak není. A proto naše pozměňovací návrhy zmiňují také aspekt toho, že ten takzvaný forum shopping musí být omezován. To znamená, že si každý najde ten systém, který e, má zrovna ty nejnižší standardy a ten pak bude dominantní. Co se týká principu svobody služeb, samozřejmě svoboda služeb je jedna z základních čtyř svobod, kterou je potřeba, ať to stojí, co to stojí, zachovávat. A myslím si, že v této oblasti může docházet k výraznému zneužívání této svobody. Jinými slovy, že materiálně, právně, v celé řadě případů vlastně nedochází k naplňování té svobody. Naopak dochází k obcházení této svobody v podobě obcházení smluv o službách protože se třeba trošku změní definice zaměstnance a potom pro úřady a později pro soudy je skoro nemožné zjistit, o koho se právně za to vlastně jedná. Takže i v tomto smyslu předkládáme pozměňovací návrhy, aby i toto bylo jasně pojmenováno. Služba se musí mít možnost volně pohybovat, ale nesmí přitom docházet k tomu obcházení zákona. A nakonec eh, chci ještě upozornit na ty pozměňovací návrhy, které se vztahují na eh, pracovníky na dobu určitou, nebo jak se jim někdy říká, na vypůjčené pracovníky. Tady jde o to, že je důležité, že tito pracovníci budou mít schodné zacházení. My už máme na toto téma směrnici, která se implementuje ale jde také o ty vypůjčené pracovníky, který jsou, kteří jsou někam vysláni ze země A do země B a kteří si rovněž zaslouží shodné podmínky. Takže to jenom, aby to bylo jasné, i toto v našich návrzích zmiňujeme. Děkuji vám. Také já mám dvě připomínky. Jedna řeší tu otázku sociálního dumpingu Samozřejmě, že v kontextu této služby ten princip stejného odměňování za stejného stejnou práci v jednom státě, to je správné. Myslím, že by bylo také zajímavé v tom širším kontextu volného pohybu pracujících rozvinout ten princip stejná odměna za stejnou práci v rámci stejného podniku v tom celoevropském slova smyslu, protože býváme svědky toho, že nadnárodní podniky organizují takový sociální dumping, že za stejnou práci udělují odlišný, odlišnou odměnu v různých členských státech nebo i ve stejném, což narušuje tady to evropské myšlení. Máme k tomu jedno rozhodnutí, ten starý případ eh, Sabina, myslím se tomu, Sabina, který se tomu věnuje to vyloučení určitého druhu do Prahy z vyloučení působnosti, tady bych byl spíše pro toto zachování, spíše než a nechat tedy na komisi, aby proto vypracovala příslušný legislativní návrh a také, aby se utišily obavy pracujících právě z tohoto odvětví. Ale vidím, že tu máme ještě dvě žádosti o slovo. V první řadě pan Lebreto. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já tady chci hovořit jasně. Z pohledu Front National lze odsoudit tuto směrnici o vysílání, protože to je vlastně dumping uvnitř EU a bohužel to vedlo ke katastrofickým dopadům ve Francii, poněvadž 600 tisíc detašovaných pracovníků a řada z nich eh, pracují na místech, na kterých by mohli pracovat francouzi. Veřejné mínění je proti, a to především ve Francii, a eh, to eh, znamená, že musíme naléhavě něco s tou směrnicí udělat. Já osobně jsem umyslně nepředložil pozměňovací návrhy, protože nechci tedy, abych se prováděly nějaké kosmetické úpravy, protože je třeba tuto směrnici odsoudit jako takovou a ne z toho něco ochránit. A takže dovolte, abych učinil dvě e, poznámky k e, meritu věci. Za prvé, rovnost odměňování. Dnes se snažíte v tom návrhu to zachránit, ale to je přece to minimum. Ten vysílaný pracovník musí brát stejně jako ten e, z toho státu, protože tím Eh, asi se ten dumping nevyřeší, ale je třeba i respektovat princip subsidiarity a eh, kompetence členských států pro určování odměn, jak se budou odměňovat pracovníci. Za druhé, délka toho vysílání. Vy se snažíte to omezit. Já myslím, že to je dobrý nápad. Tam se navrhuje 6 měsíců až 2 roky. No, z mého pohledu samozřejmě nejkratší doba je ta nejlepší, protože to umožní alespoň Eh, ochránit ten dočasný charakter vysílání, aby to nepodkopovalo sociální výhody. Takže zde je třeba mm, samozřejmě na druhé straně třeba prokázat, že to je v souladu s volným poskytováním služeb, protože Evropská unie není sociální Evropou, to je to, co my vytýkáme každý den Evropě. A tady je příležitost aspoň trochu tu situaci zlepšit. To znamená, já to chci říct jasně, já mám za to, že Eh, tito vysílání pracovníci by vůbec existovat neměli. Mr. Sayer. Děkuji, pan Sayer. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, měl jsem to říci panu zpravodaji hned eh, na úvod, ale trošku jsem tady eh, spěchal. Takže k tomu nyní, proč žádám o slovo, nejen abych opravil tady toto mé chování, Podobně jako paní Regner, mě to také připomíná tu diskuzi na téma sociálního dumpingu. Byl bych tady velice opatrný ohledně té otázky obcházení a zneužívání. Samozřejmě, že důvodem nového nařízení je právě vyřešit něco. A abychom zabránili obcházení a zneužívání pravidel tím, že vše zakážeme jako takové, to není správné. I e, v té definici dvouletého omezení, protože nyní tu to omezení není. To vlastně má zastavit po dvou letech tu svobodu poskytování služeb. Možná je to příliš kategorické, ale je to tak v podstatě o tom celém to tak je, dosud to nebylo a nyní to tu je, je to omezení, to je jako e, ve věci těch e, lístků na vlak. Někteří lidé si je nekupují, většina si je kupuje, ale my pak potrestáme všechny cestující ve vlaku právě z toho důvodu. Takže si nemyslím, že bojovat proti obcházení je něco zakázat jako takové. Měli bychom být eh, jaksi citlivější k tomto. Vždycky docházelo a dochází k zneužívání, obcházení pravidel, ale mohli bychom to vyřešit takovým citlivějším způsobem, mít lepší kontroly, eh, lepší kontrolní pravidla, ale neomezovat tu svobodu poskytování služeb zejména tedy, když víme, jaké je to sociální pozadí celého tohoto tématu. Chápu ty potíže, jak se k tomu vyjadřili kolegové, že to jako využívání jaderné bomby proti myším, ale tady eh, se snažíme přijít s někým lepším textem. A z hlediska tedy práv, z toho právního hlediska našeho výboru měli bychom se více zaměřit na tu kolizi s um, textem Římu 1 eh, a ty příslušné tedy principy, zda jsou naplněny. Na to bychom se měli soustředit. A samozřejmě nedávat stranou ty sociální aspekty. Určitě jsou v Evropě takové e, složky, které si přejí úplně zastavit e, volnou, volný pohyb pracovní síly a neměli bychom jim jaksi nahrávat v tímto směrem. Děkuji, paní Rozie. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodaji za velice jasné expoze, o co jde v tomto textu, protože tady se trochu uh, odchylujeme uh, od uh, uh, jádra té diskuze. Za prvé, možná bych chtěla připomenout, že směrnice o vysílání nemá chránit pracovní, práva pracovníků, ale umožnit zaměstnancům, kteří se ocitnou v jiné zemi než země obvyklého pobytu, aby mohli mm, na dočasnou dobu tam i e, profitovat ze sociálních práv v zemi původu, aby jim byla zachována sociální práva země původu. Takže mají se garantovat práva mm, pracovníků. Ale problém je, že se tady to teď využívá pro to, Eh, dochází k takové manipulaci, protože původní cíl byla, och, byla tato ochrana. A teď vlastně se prostřednictvím toho vytváří taková sociální konkurence, a to znamená, někteří eh, zaměstnanci, kteří jsou vysíláni, detašováni, tak eh, v podstatě jsou zbaveni částečně svých práv. Mm, mm, mm. A v tom je nedostatečná ta směrnice, proto by se to mělo Eh, novelizovat. Eh, a, mm, takže tady musíme se vyhnout tomu, aby se zneužívala tato směrnice pro vytvoření nějaké sociální konkurence. A eh, obětí jsou potom zaměstnanci, jednak země určení i země mm, původu, protože Ehm, také tím přijdou o určitou ochranu, na kterou mají normálně právo. Tady přece jde o to, aby tato směrnice nebyla zneužívána, proto abychom zbavili ehm, pracující eh, jejich práv. Já jsem diskutovala třeba s učni eh, ve stavebnictví, to je velice dotčený sektor. A ano, oni říkají, že eh, E, zaměstnanci nemají ta práva nebo všechna práva, jak by měli mít e, a pracují na, na stavbách a e, že tam dochází k obcházení. Takže skutečně jde o to vyhnout se manipulacím. O to jde zachovat práva zaměstnanců, včetně odměňování. Tady byly obrovské rozdíly v odměňování například což v podstatě je obcházení pravidel o minimálním mzdě a znamená to efektivní snižování platů, nekalá soutěž na úkor zaměstnanců, volný, eh, volné poskytování služeb, v podstatě to se moc netýká přece této směrnice a mm, mm, mm, to, tady na to máme směrnici o službách a volný pohyb podniků, podnikatelů a to se použít pro to, aby podnik a mohli vyslat odborníky na určitou dobu, takže to je něco jiného. Nesmíme toto směšovat. Doufám, že optimismus, který jsme slyšeli na začátku rozpravy, že bude i nadále panovat Eh, a že se nám podaří přijmout něco, co bude garantovat ochranu zaměstnanců a ukážeme, že ta karikatura Evropské unie, která se jenom stará trhem tak a ne eh, Evropany eh, lidmi, takže ta karikatura padne. Děkuji. Já bych ráda doplnila to, co říkala paní Rozie jsem vděčná, že pan Kavada mluvil o té silniční dopravě, protože tady máme konkrétní problémy a ráda bych uvedla jeden příklad. U nás eh, to často není výjimka, ale úzus. Tedy není to ta pomyslná černá ovce, ale je to v podstatě běžný případ, že eh, v silniční dopravě nějaká spediční firma má své sídlo nebo činnost v Rakousku, ale v další zemi má pak e, zakládanou firmu, kam půjčuje pracovníky, tam uzavírá smlouvy s řidiči nákladáků, kteří jsou ale zavázáni e, vůči té rakouské firmě. To znamená, z hlediska materiálního práva ten pojem toho zaměstnaného naplňují a měly by spadat do směrnice o vysílaných pracovnicích, ale právně vzato mají pouze pracovní smlouvu, to znamená, mají povinnost podle eh, svobody služeb eh, musí vykonávat činnost také v Rakousku. A ta směrnice o vysílání pracovníků se právě zabývá tímto zneužíváním, že už to nebude připouštět. Pokud se jedná materiálně právně vzato o zaměstnance, tak toto zneužívání, e, které tím na oko vysíláním probíhá, musíme nějak dostat pod kontrolu. A to děláme tím, že tam zavádíme tu časovou, ten časový limit a všechny ty věci, o kterých jsme hovořili. Děkuji. E, takže jde o to zajistit svobodu pohybu a svobodu služeb a to nesmíme zaměňovat. Děkuji vám, paní Regner. Vy jste nepřímo podpořila tu moji myšlenku stejné odměny za stejnou práci v rámci stejného podniku v tom celoevropském aspektu. Nicméně k tomu, co řekla paní Ruzie, tady částečně nesouhlasím, protože si myslím, že bychom na to měli nahlížet v tom širším eh, scénáři té plné svobody, těch plných svobod na eh, jednotném trhu. Tedy hovoříme tu opět o té možnosti, aby podniky z jiných členských států mohly eh, být konkurenční na té platové úrovni. A toto je proti uh, pravidlům mít přístup na trh jiného členského státu. Je to tedy um, obchod uh, vůči přístupu na jiný trh. Možná by se to dalo ještě zvážit jinak. A nyní se táží, zda komise se hlásí o slovo. Prosím. Děkuji, já budu hovořit francouzsky, pokud dovolíte, pane předsedo. Děkuji, že jste mě dali slovo. No, na začátku bych chtěl eh, velice upřímně mm, poblahopřát zpravodaji, poděkovat za návrh zprávy, která je podle nás velice eh, vyvážená, eh, konkrétní, vím, že to není snadné, a mm, pár poznámek ne ke konkrétním pozměňovacím návrhům, protože to není moje role, ale možná něco, co by mohlo pomoci Eh, vašim budoucím diskuzím. První věc. Zde máme celou řadu pozměňovacích návrhů eh, člen, členů nebo vašeho zpravodaje, které se snaží mm, ten text komise jaksi vyjasnit, aby byl jasnější. To vidíme pozitivně. Chceme mít normu, která bude aplikovatelná, kontrolovatelná a proto, mm, pokud tady e, v tomto smyslu to lze vylepšit, aby to bylo, byla zajištěna větší právní jistota, to je dobré. Jeden zásadní bod ze zásadních bodů návrhu komise je ta e, minimální odměna, minimální mzda, tak to si myslím, že také je dobré, poněvadž na rozdíl od některých stanovisek nebo názorů, které jsem tady slyšel, tak minimální plat nebo minimální sazba platu, tarif, to je nejasné. Takže ono je těžké vědět v každém členském státu, co tam, zapad, co tam spadá a co tam nespadá, co přispívá k tomu, že v praxi, i když některé členské státy transportovaly směrnici o, způsobem velice ochranářským, tak de facto v praxi mm, ta aplikace není zrovna efektivní. Takže odměna odměňování. To je dobré tam vyřešit. A potom tady váš zpravodaj a jiní členové navrhují změny, které jdou tímto směrem a se kterými lze víceméně souhlasit. Vidíme pozitivně. Ale na rozdíl od toho, co tady zaznělo, chci zúraznit, že komise nenavrhuje žádný limit pro vysílání komise, návrh komise nenavrhuje žádný limit, tedy žádných 24 měsíců. Já vím, že mm, někdy možná mm, by to bylo snažší, ale prostě tady my nenavrhujeme žádný limit. To je doba nezbytná pro splnění úkolů, které jsou předmětem té smlouvy. To může být 6 měsíců či 3 roky. My to nechceme omezovat. Komise tam jenom říká, že když to vyslání pracovníka se prodlouží nad 24 eh, měsíců, tak tam je vztah s trhem práce, což znamená, že v tom okamžiku lze říci, že po tu dobu ten přijímající stát se stane zemí, eh, kde eh, jaksi normálně ten člověk pracuje a potom se aplikují pravidla Římu 1, to znamená, bude se zde aplikovat, bude použitelné pracovní právo té přijímající země, ale je to pořád vyslání, protože ten člověk tam není etablován, usazen, to znamená, budou tam pořád platit ta pravidla ale budou odlišná v tomto mm, než pravidla, když je to kratší než 24 měsíců. Podle nás jinak by to bylo neslučitelné s právním základem, omezit poskytování služeb nějakou délkou. To nelze omezit. My jenom chceme adaptovat ty podmínky práce toho vyslaného pracovníka, když to překročí určitou dobu. Pokud dovolíte ještě dvě poznámky, pak skončím, abych to neprotahoval. Otázka transparentnosti, to tady řekli někteří členové. Je jasné, že transparentnost je zásadní pro poskytovatele služeb, kteří eh, působí přeshraničně a je to zásadní i pro zaměstnance, kteří potřebují vědět, za jakých podmínek budou pracovat po určitou dobu eh, a co se na ně bude vztahovat. A je to také nezbytné pro kontrolory pro inspekce práce a podobně. A ve směrnici z roku 2014, která má za cíl usnadnit kontroly mm, pravidel vysílání, tak tam je článek 5, který zavazuje členské státy, přijímající členské státy, aby zveřejňovaly podmínky, pracovní podmínky, které se vztahují na detašované vysílané pracovníky a především eh, podmínky z těch kolektivních smluv. Takže to je ve směrnici 2014 článek 5 a komise velice pozitivně vnímá veškeré změny, které mají za cíl ještě vylepšit transparentnost, eh, aby bylo jasné, jaké podmínky se vztahují na ty pracovníky v přijímajícím státě a mm, samozřejmě ten členský stát to bude muset zveřejňovat na internetu a podobně, tím se sice zvýší určitá zátěž, ale na druhé straně všechny ty čestné pod, pod, podniky budou mít jasno a ten zaměstnanec bude vědět, co se na něj bude vztahovat. A nakonec ještě takový vztah mm, s touto směrnicí z roku 2014. Cíl komise s návrhem, který máte na stole, není zlepšit eh, eh, podmínky aplikace pravidel. To jsme udělali v roce 2014, máme na to směrnici, která toto řeší. A ta zatím ještě, ještě je ve fázi transpozice v některých členských státech, jsou tam skluzy, jak víte. Zatím my nechceme dělat žádný krok zpět, eh, mm, pokud jde o aplikaci. A mm, bez ohledu na to, zdali ta pravidla směrnice již byla adaptována nebo ne. Chci vás upozornit na to, že některé pozměňovací návrhy, které jdou tímto směrem, tak jak, jak si předjímají, eh, předjímají aplikaci a užitečnost eh, směrnice z roku 2014, ale vlastně my zatím s ní nemáme žádnou zkušenost. S aplikací nemáme žádnou zkušenost, takže já bych rád, kdybychom se tady v, této, v tomto návrhu se zaměřili na podmínky, pracovní podmínky vysílaných pracovníků a tak, tak by to mělo zůstat. Děkuji, pane předsedo. Uh, thank you very... Já vám děkuji. Ještě mám eh, jednu otázku na zpravodaje ohledně časového harmonogramu. V mých poznámkách Vidím, že přijetí na úrovni výboru se, počí, se s tím počítá 30. května, ale mohla by tu být možnost to odsunout na 20. června. Pane Kavado, vy stále počítáte s tím 30. květnem? Já nejsem schopen dnes vám odpovědět v průběhu nebo ke konci týdne, ano. Když mám slovo tedy, tak bych chtěl poděkovat kolegům tady e, za to profesionální atmosféru, to je velice zajímavé. Ten návrh samotný je nástrojem adekvátním, myslím, a opírá se o realistický základ, takže jsem k dispozici kolegům a budeme se zbližovat názorově a potom, poněvadž je třeba skončit trochu veselé, i když ty věci nejsou, tak bych chtěl říct si panu Svobodovi, že vaše dohoda s paní eh, Regnerovou mě naplnila štěstím a potěšila. Děkuji. Uh, thank you. Děkuji. To znamená, tímto jsme dokončili projednání bodu číslo 14 a nyní se dostáváme k bodu 12, což je projednání pozměňovacích návrhů online platformy a jednotný digitální trh. A slovo má paní Legary, která je zpravodajkou. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Eh, ano, my dnes ráno Eh, jednáme o pozměňovacích návrzích, které byly předloženy k mému návrhu stanovisku o eh, platformách eh, a digitálním trhu. Je to určeno pro výbor ITRE a IMCO. To jsou ty dva příslušné výbory, gestorské výbory. 81 návrhů bylo celkem předloženo k tomuto mému návrhu stanoviska, což je velice úctyhodné skóre. Dokonce já jsem Mm, přispěl k tomu, že došlo k inflaci toho skóre, protože jsem e, já předložila asi 15 a s cílem tedy vyjasnit e, ten původní návrh e, a doplnit, obohatit v uvozovkách původní text návrhu stanoviska, které jsem předložila před pár týdny. Ty pozměňovací návrhy, které byly předloženy stínovými zpravodaji a jinými kolegy, za to děkuji, tak ty především se týkají mm, velice zajímavých témat, ale nicméně pro účely dnešní diskuze, tak bych chtěla se zaměřit na několik hlavních témat, kde víceméně, kterých se víceméně týká většina pozměňovacích návrhů. Jsou to známá témata, již mm, online platformy na digitálním trhu, to jsou témata, o kterých již všichni víme a mm, to je například hlavně definice platform a zavedení eh, eh, regulačního rámce. Potom téma odpovědnosti těchto platform, to je další důležité téma. Potom téma eh, dodržování mm, nebo tedy práv duševního vlastnictví, potom téma boje proti šíření škodlivého obsahu a také mm, potom naši kolegové hodně se zmiňuji o tématu vztahu B2B, platformy eh, eh, typu B2B, tedy mezi obchodními partnery. Zde máme některé pozněmocí návrhy, které se týkají třeba údajů, dat a transparentnost algoritmu, což je zásadní. Já nebudu tady uvádět veškeré pozměňovací návrhy jeden po druhém. Je zřejmé, že otázka definice platform vzhledem k různorodosti činnosti a vzhledem k tomu, že je třeba mít právní rámec, regulační rámec, to je zásadní. K tomu hodně kolegové přispívají a my se pokusíme tady zblížit názory. Potom máme hodně pozměňovacích návrhů, které víceméně eh, jsou ve schodě a snaží se objasnit, co to je platforma a to druhé téma které je také podle mě zásadní otázka odpovědnosti platform. I zde v těch 81 návrhu máme mm, dost velkou schodu názorovou, tedy mm, většina předložených návrhů k tomuto tématu také jde stejným směrem. To znamená vyjasnit eh, odpovědnost těchto platform online eh, v celé řadě oblastí. Takže já jsem ráda, že zde existuje názorová schoda pokud jde o definici platform i pokud jde o definici odpovědnosti platform. A já se tedy opřu o tuto názorovou schodu a také chci i poděkovat kolegům, že podporuji myšlenku zavést koncepci transparentnosti a spravedlnosti do těch praktik, které provádí onlineové platformy. Nebudu hovořit dlouze, protože bych spíše si chtěla vyslechnout kolegy. A ještě otázka duševního vlastnictví, práv duševního vlastnictví. Takže zde také máme celou řadu pozměňovacích návrhů, které jdou tímto směrem, mm, o který jde i mě v návrhu stanoviska. A, takže je důležité a samozřejmě tím navazujeme na diskuze, které již jsme vedli v jiných kontextech, například v kontextu eh, eh, revize směrnice tzv. MFOSOK. Takže zde se zdá, že lze mít hm, také dospět k určité názorové schodě. Hm, to znamená proto ve prospěch ochrany práv duševního vlastnictví, což musí respektovat tyto digitální platformy. Hodně zajímavých návrhů a Samozřejmě asi ne všechny pozměňovací návrhy nebudou moci být integrovány do kompromisu, ale je třeba vědět, že to je stanovisko, stanovisko výboru Jury pro další dva výbory a proto je třeba, abychom byli koherentní a abychom se nesnažili o nějaké vyumělkované, irreali, nerealistické pozměňovací návrhy. Je třeba, abychom se drželi naší linie a tady určitě máme dobrý základ. Podaří se to a já budu pracovat se stínovými a e, zanalizuji všechny pozměňovací návrhy. A teď končím, pane předsedo. Hmm. Hmm. Já v této fázi Mm, se asi nebudu z toho oznámit data stíno, zkůze stínových zpravodajů, ale myslím si, že nás nečekají nějaké ožehavé problémy, takže budeme moci pracovat eh, mm, tím eh, prostřednictvím eh, jaksi písemné výměny názorů mm, a pak rychle tedy si třeba, se třeba sejdeme, takže pokud bude třeba svolat formálně schůzi stínových, tak to udělám. Samozřejmě. Ale v této fázi se mi zdá, že budeme respektovat harmonogram, to znamená hlasovat o tomto stanovisku 3. května tohoto roku. To chci říci v této fázi. A doufám, euh, že jsem to řekla jasně. A samozřejmě teď velice pečlivě si vyslechnu kolegy a případně odpovím na vaše otázky. Uh, thank you very much. Děkuji. Žádá někdo slovo? Pan Koferaty. Děkuji, já chci poděkovat kolegyně Le Grip za to, co udělala, takže že nám nabídla nový dobrý základ pro diskuzi a děkuji i za vstřícnost a za mm, to, že eh, budeme rychle eh, pokračovat, abychom respektovali tedy mm, ten termín, květnový termín a já si myslím, že eh, Eh, tady mm, já nevidím žádný eh, velký nepřekonatelný problém, ale zde dovolte, abych zmínil několik témat, která pro moji politickou rodinu jsou významná. My jsme mm, do těch pozměňovacích návrhů vtělili věci, které již komentovala Konstanc. První věc, ta se týká definice odpovědnosti. To jsou dvě propojená témata, ano, je důležité, myslím, aby eh, pro ochranu uživatelů, spotřebitelů, abychom měli eh, mm, právní jistotu i pro eh, ty ostatní, abychom měli jasnou definici platformy. To tež platí pro odpovědnost. Tu také třeba definovat prostřednictvím těchto norem. A dále důležitá je ta transparentnost, pokud jde o používání algoritmů s tou možností definovat intervenci ze strany členských států, mm, pokud jde o nápravu chyb a proto, aby nedocházelo k diskriminaci k diskriminačnímu používání k algoritmu. Jak jsme slyšeli, téma ochrana osobních údajů, to je velice delikátní věc, to znamená ochrana osobních údajů, které již mají v držení nebo které budou dány dispozici. Téma privacy, to eh, je téma, které se objevuje u různých eh, dalších témat eh, a mm, týká se to i tohoto tématu více možná než kdy jinde, takže proto je třeba dá tomu váhu, kterou si toto téma zaslouží, tedy ochrana osobních údajů. A také hodně na srdci mi leží e, téma pracovních podmínek zaměstnanců. Tyto platformy mají dvojí efekt. Produkují nové příležitosti, pracovní příležitosti, ale i e, ničí hodně stávajících pracovních míst. Takže my bychom neměli a priori k tomu přistupovat negativně mm, a nebát se změn mm, na trhu práce ale přechod eh, z jedné činnosti na druhou činnost eh, nebo zrušení typu práce, kterou nahradí třeba jiný typ činnosti, tak to musí být upraveno jasnými definovanými pravidly. A tudíž je třeba, aby ti pracovníci e, těch platform a tam by měli zajištěny podmínky kolektivního vyjednávání, aby to tam bylo jaksi jasně potvrzeno, aby to bylo e, součástí všech těch změn a transformací e, typu práce na trhu práce. Takže Právě proto, abychom se vyhnuli tomu, že by tam úplně chyběla nějaká ochrana. A další delikátní téma, které se stalo velkým tématem pro evropské instituce, jsou daně. Je třeba, abychom měli zdanění, které bude jednotné, jak pro služby offline, tak i pro služby online. A tento princip musí platit pro všechny firmy. A je důležité, aby firmy, podniky platily daně v zemi, kde eh, realizují zisky. Tak, abychom ex post potom neměli eh, co dočinit s negativními jevy, jako je například eh, teď se tím potýká výbor Panama Papers nebo další témata zdanění. Víme, že zde existují v daních určité anomálie, které jaksi se staly takovým mm, jaksi předmětem konkurence mezi členskými státy. A poslední, ne podle významu, je ochrana těch tzv. zranitelných kategorií osob, a to především dětí nezletilých, kde existuje enormní riziko eh, mm, a malé formy kontroly, rasismus, sexismus, eh, eh, podněcování k terorismu, šikana, a mezi mlad, lidmi, mezi mladistvými, a to se samozřejmě týká i dospělých, ale ty eh, nezletilé osoby jsou tomu více vystaveny, takže proto bychom měli tomu věnovat velkou pozornost a eh, i se nalézt lepší řešení ochrany těchto osob. Takže jak jsem říkal, já doufám a přeji si, že rychle se to vyřeší a s paní zpravodajkou případně si eh, prodebatujeme ty naše příspěvky. Děkuji. Uh, Miss Reda? Paní Reda? Thank you very much. Děkuji. <clears throat> My samozřejmě vyčkáváme na kompromisní návrhy, protože časová lhuta je to poměrně ambiciozní. Myslím si, že u tohoto tématu je důležité mít na paměti, že již máme stávající legislativu, nicméně často implementace v členských státech není příliš sjednocená. Takže si myslím, že i ty problémy, které tady vidíme, jsou díky té nekoherentní implementaci stávající legislativy. Takže v některých případech by možná bylo užitečné uh, aby to Evropská komise objasnila, například co se týče toho stávajícího režimu pro zprostředkovatele. To je důležité, co se týče právní jistoty i udržování základních práv, tak aby komise předložila také legislativu, co se týče oznámení a stávajících eh, schématů eh, o tom, jak je to tedy s těmito platformami. A e, e, význam této legislativy se přikládá také díky e, tomu, že například ty platformy se vlastně střetávají s otázkami, jako je nelegální obsah a Otázkou tady je například, když třeba Facebooku trvá týden, aby zareagoval na požadavek odstranění ilegálního obsahu. To je spíš otázka prosazování než s přicházením další legislativy. Takže je důležité na jednu stranu, za, na jednu stranu zachovat tu zodpovědnost prostředkovatele tady v tomto schématu, ale také přicházet s novými návrhy, co se týče toho oznamování a zajistit, aby se vše uplatňovalo sjednoceně v rámci celé Unie. A myslím si, že v rámci této zprávy bylo užitečné se zaměřit tady na tyto otázky, kde by tedy komise mohla přijít s většími návrhy a nejenom reagovat na otázky, které se paralelně řeší v legislativním návrhu, aby eh, například jako to byla ta prohlášení o, o médiích, eh, o copyrightu, ale aby se spíše soustředila na budoucí iniciativy komisa, co v tomto, eh, z tohoto hlediska můžeme od nich očekávat. Pokud se tedy toto podaří, budeme to mít jasný závazek ohledně toho příslušného rámce, tak si myslím, že bychom tu mohli mít dobré iniciativy, které, eh, kterými se to od komise doplní a doufám, že tu budeme mít dobrý, jako dobrou kvalitní zprávu. Přeje si ještě komise vyjádřit? Ano, eh, Děkuji, zastupuji tu DG Connect a kolegyně eh, eh, mě tu eh, doplňuje. V první řadě chci vyjádřit, že nás těší ten velký zájem prostřednictvím množství návrhů. Já bych chtěl říct si na úvod, že od samotného začátku to sdělení vlastně zaznamenalo, že je to takový pozitivní přístup, protože si uvědomujeme, co ty platformy, vlastně jakou roli tady hrají v současném světě, jak to vypadá s trhem, jenom mm, takový příklad, třeba pan Koferaty tady hovořil o pracovních místech. To není jenom o tom, ta ekonomika online versus ekonomika offline. Tady to se vlastně týčí tisícovek malých podniků, které používají ty platformy, aby prosazovali svoje výrobky, aby se dostávali k lidem a i v době takového ekonomického jakoby, úpadku jsme viděli, jak je toto opravdu důležité, ale existuje tu rozdíl mezi ekonomikou offline i online, ale nemohou být zase úplně oddělené. Je to takový určitý ekosystém, který je důležitý a dobrý pro společnost, pro spotřebitele, Eh, ze všech možných hledisek a to je třeba prosazovat. Pak ještě co vyplynulo z toho sdělení a následných návrhů, víme, že jsou tu aspekty, které je třeba vyřešit a vyřešit je tedy zacíleně, podloženě, proporčně, technologicky neutrálně. Měli bychom se také vyhnout přehnané míře regulace, ujistit se, že děláme tedy tu správnou věc a eh, řešit potřeby spotřebitelů a podnikatelů ale eh, potřebujeme také prosazovat ty evropské platformy a proto je zapotřebí tedy příslušného rámce, který bude odpovídat požadavkům na ty evropské platformy, které je podpoří a posílí. A Tímto si přejeme také zajistit eh, dobré fungování jednotného digitálního trhu a tady to se týká té otázky celoevropského přístupu a ne těch právě fragmentovaných reakcí členských států, což by mohlo právě eh, poškodit nebo vést eh, k neproporčním opatřením. Pak k těm konkrétním věcem vyplývající z návrhu proporčnost. A paní Regner se k tomuto vyjádřila. V některých z těch stávajících návrzích, jako je revize MST, copyright, tam už, se to obsa- eh, tam už je to obsaženo a tam se tedy eh, pak eh, jedná o otázku specifických případů pak ta otázka zodpovědnosti, ehm, z toho sdělení to vyplynulo, že třeba to pojednávat odděleně a jsme toho názoru, že směrnice Stávající směrnice by se měla zachovat, tedy e-commerce. Tady nevidíme důvod, proč to již nyní revidovat. Ehm, můžeme zvážit, zda je tu potřeba ehm, adaptovat příslušně nějak to, ten stávající režim, ale v podstatě to vyplyne až z té střednědobé revize a, a příslušného sdělení o jednotném a digitálním trhu. Pak dobrovolná opatření, povzbuzení k dobrovolným krokům, tím se nyní zabýváme a výsledky by měly přijít příští měsíc. Je třeba také nastolit rovnováhu mezi různými zájmy. Ano, my si přejeme tu mít eh, být efektivní, ale je třeba také zajistit, aby právní eh, obsah nebyl tak nějak znám příliš rychle, bez nějakých možností, jak to napravit. Ono by to mohlo povzbuzovat platformy, aby tady postupovali jako určití soudci a odstraňovali obsah rychle, jen proto, aby ujistili, že později nebudou nějakým způsobem potrestáni. To jsou tady určité problémy možná s nedostatkem rovnováhy či prověření. A je důležité, aby to byl určitý veřejný dohled nad tím, k čemu dochází na internetu, co tam vidíme a co nevidíme. A pak zajistit, aby se respektovala základní práva svobody projevu um, a podobně. Takže nesmíme se unáhlovat v těch závěrech předtím, než věci řádně prověříme. Uh, ty platformy B2B Tady také bylo několik návrhů v této věci. Ehm, my jsme v našem šetření poměrně pokročili a je zřejmé, že mnohé podniky, zejména ty menší, hodně závisí na těch velkých platformách, co se týče přístupu eh, na trh a je důležité nastolit také správnou rovnováhu, co se týče eh, moci a um, zajistit, aby to nevedlo k praktickým problémům pro malé podniky, aby jim to nezabraňovalo se soustředit na ten jejich podnikatelský základ, když se snaží eh, najímat lidi, rozšiřovat svůj podnik a podobně. A pak jsou tu určité podmínky, jednostrané změny, eh, výčet podniků a produktů bez nějakého předběžného oznámení, opravné prostředky a podobně, algoritmy. Zazněla tu celá řada aspektů Obecně panuje nedostatek transparentnosti u celé řady těch věcí, které jsem zmínil. No a v neposlední řadě tedy ta možná náprava, co dělat, když jste malým podnikem a využíváte té platformy, když nastane problém, jak to vyřešíte, je tu nějaký mechanismus prostřednictvím kterého se situace napraví. Takže je tu celá řada aspektů, na které je třeba se zaměřit. My opravdu pracujeme velkým rytmem, abychom ten dokument měli hotový již příští příští týden, abychom poskytli větší míru jasnosti a opravdu se těším na pokračování této diskuze na úrovni vašeho výboru. Děkuji. Já vám děkuji. A ještě otázka ohledně časového harmonogramu na zpravodajku hlasování. Je naplánováno na květen, které konkrétní datum upřednostňujete? Budou tu dvě zasedání, jedno na začátku, druhé na konci měsíce, třetího a čtvrtého a pak 28, 29 květa. Upřímně, pane předsedo, v této fázi bych spíše asi Eh, chtěla hlasovat na začátku května, ale já jsem se ještě nedívala na některé aspekty, pokud jde o tu druhou sekvenci. Já ještě to promyslím a se stínovými a velice rychle a řeknu vám, takže buď eh, te, mm, na začátku května nebo na konci května, jak říkáte, takže já se podívám rychle se podívám na, do diáře, eh, jak to bude vypadat a i se ještě eh, poradím se stínovými a rychle vám sdělím. Děkuji. Okay. Okay, I mean for... Eh, dobrá. Jenom abychom to sladili také s harmonogramem výboru IMKO, tak by to mělo být na tom dalším zasedání. Ano, dobře, právě proto jsem chtěla ehm, eh, jak si eh, postupovat energicky, protože IMCO eh, samozřejmě chce mít také příležitost, šanci použít naše stanovisko. Dobře, tak 3. května je reálné. Já bych možná, mám ještě 30 vteřin, abych mohla zareagovat na kolegy, nebo ne? Ano. No rychle, rychle, jenom bych chtěla říct si především na adresu pana Koferatyho. Já jsem vyslechla a pochopila všechny ty zásadní body eh, a velice Pečlivě se budeme zabývat eh, především eh, návrhem 77 ochrana zranitelných kategorií osob, eh, především dětí, návrh 76, který se týká zdanění, ano, také, i když to trochu spadá milo pole působnosti našeho výboru Jury, tak si ten návrh zaslouží zájem. A potom návrh 48, ano, pan Koferaty mm, předložil, mm, si dal tu práci, že předložil tyto úvahy, které se týkají pracovních podmínek těch, kteří pracují na, v těch platformách, takže ano, je třeba garantovat, zaručit mm, pracovní podmínky těchto pracovníků eh, i návrh 66 a 67 také, ty se konkrétně právě týkají otázky transparentnosti algoritmu a ochrany údajů. Já jsem i mm, pochopila, co řekla paní Reda, to také i upřesnila komise Jste mm, Já nechci ani dal, nikdo nechce nějakým způsobem, jak si narušit ten režim odpovědnosti ve směrnici o elektronickém obchodování, slavný článek 14 a 12, 15 směrnice o elektronickém obchodování, který stanovuje princip omezené eh, odpovědnosti, takže to nechceme nějak narušit. A, takže teď se i tím zabýváme v kontextu eh, revize článku o ochraně práv eh, autorů, článek 13 Nicméně Eh, chtěla bych se na to podívat z určité perspektivy. Ve výboru IMCO ITRE je mm, i mm, tedy eh, Eh, také eh, tedy jednají o eh, tomto tématu, protože bychom možná mohli se podívat na ten systém omezené odpovědnosti, protože ta směrnice o elektronickém obchodování je dost stará, již je začátku roku, kolem roku 2000. Děkuji. A budeme pokračovat s bodem číslo 14 což je navrácení na výbor, oznámení ohledně interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů. Je, máme tu dva spoluspravodaje, jedním jsem já a pak za AVKO pan Korbet. Já bych chtěl oznámit, že 27. března pracovní skupina na toto téma již zasedala po sedmé proběhla výměna názoru mezi členy na téma zjednodušení s panem Norbertem Zákšteterem, který je vedoucím oddělení pro hodnocení regulační fitness a výkonnost a v sekre- generálním sekretariát komise a s paní Kaufmann, která je zpravodajkou našeho výboru na eh, téma zprávy REFIT. Paní Kaufmann se obecně vyjadřila o pokroku na zprávě REFIT a srovnala těch hlavních osm témat z její zprávy a s těmi, čeho dosáhla follow-up komise z července loňského roku. Konkrétně se jednalo o následující body kvalita eh, legislativy, která je zásadnější než kvantita. Dále to, že zjednodušování by nemělo mít negativní dopad na sociálně environmentální pravidla. Pak, eh, že ta eh, doložka o ukončení platnosti v legislativě může existovat za dvou podmínek pouze v těch časově omezených právních aktech a že by to nemělo vést k právní nejistotě, zatímco ta revizní doložka by se měla uplatňovat pouze, pokud je to zapotřebí. Co se sociálního dialogu týče, zjednodušení by nemělo nějakým způsobem omezit roli sociálních partnerů. Za páté plánované legislativní projekty Měla by tu být jasná dohoda mezi institucemi v této věci. Šestý bod, test malých a středních podniků by neměl být na úkor práv zaměstnanců a zaměstnanci těchto podniků by měli mít stejnou úroveň ochrany a zacházení jako zaměstnanci ve velkých podnicích pak eh, otázka takzvaného gold platingu. Eh, tady eh, i třetina té zbytečné administrativní zátěže je právě zapříčiněna tímto goldplatingem, ale v některých členských státech se využívá k vylepšení sociálních a environmentálních norem. A pak o zrušení legislativy. Tady Komise i parlament již vyjádřili své postoje a to by mělo být bráno v potaz ze strany komise. Pan Zakštetr se vyjádřil v tom smyslu, že Evropská komise Eh, je hodně aktivní ve snižování právě regulační zátěže prostřednictvím programu REFIT. To znamená, že co se tohoto programu týče, EU eh, by měla zajistit právě, že jakékoliv návrhy by měly být zacílené, tak a připravené nejefektivnějším způsobem. A co se gold platingu týče, Tady hlavní překážkou, kterou je třeba odstranit, je nedostatek jasných definic. Co se týče kvantitativní a kvalitativní informace, tady zdůraznil, že tento druh informace je stejně eh, důležitý, ale že kvalitativní data se od členských států dostávají těžko. No a mezi jinými za výbor Envy paní Valean zdůraznila skutečnost, že kvalitativní a environmentální úvahy měly mít stejnou váhu jako kvantitativní sociálně ekonomické faktory. Dlouhodobé přínosy pro životní prostředí a veřejní zdraví se těžko kvantifikují, takže by bylo vhodnější uplatnit takový přístup, postup, který pokryje právě ty aspekty kvality. Takže to je informace z mé strany. Možná paní Kaufmann by k tomu mohla něco dodat. Není tomu tak. Tímto tedy můžeme dokončit tento bod a budeme pokračovat společným projednáním bodů 15 a 16 a ty se týkají určitých opatření pro um, nevidomé osoby a slovo má pan Anderson. Thank you. This is about... Děkuji. Tady jde o dva návrhy, které provádějí Marrakešskou dohodu, to znamená zlepšení přístupu k, ke knihám pro slepé osoby a osoby se zrakovým postižením tím, že se eh, určitým způsobem reformuje autorské právo. Problém dnešní doby, pro ty, kdo to ode mě ještě neslyšeli, je ten, že když uděláte kopii nějaké knihy ve formátu, který je dostupný pro slepou, nebo, eh, pro slepou osobu nebo osobu se zrakovým postižením, tak velice často je dost obtížné tu kopii transferovat mezi jednotlivými státy. Máme hranice, národní hranice, které vytváří určité bariéry. A to situaci slepých osob a osob zrakově postižených výrazně snižuje. Eh, hovoříme o takzvaném knižním hladovoru. Eh, většina dostupných knih eh, je v těch nejbohatších zemích světa a většina příslušných uživatelů, těch nějakých 285 milionů lidí, jsou v zemích, kde ty knihy nejsou. Marrakešská dohoda e, se zabývá zlepšením přístupnosti těchto knih. A to v EU i na celém světě. Aktuálně probíhá trialog o tom, jak ji nejlépe implementovat. Máme směrnici a nařízení a proběhla první schůzka třístraného jednání právě v pondělí tento týden. Dosáhli jsme určitého pokroku v oblasti definicí. Technický tým odvedl skvělou práci, rád bych poznamenal. Je zde jedna věc, která je velice důležitá, a to se týká právního základu. Evropský soudní dvůr eh, ve svém nejnovějším stanovisku k Marrakešské smlouvě eh, zjišťuje, že nemůžeme používat článek 207 jako právní základ pro nařízení, takže budeme muset najít jiný právní základ. Dospěli jsme k návrhu na trialogu, že bychom měli využít článek 114. A to je e, použitelné, v podstatě je to velice dobré řešení. Doufám, že výbor Jury Eh, vydá k té změně právního základu už v květnu stanovisko. To by bylo tedy na té druhé schůzi v květnu. Jsou zde samozřejmě ještě další témata. Nejdůležitější se týká ustano, eh, úvodního ustanovení 11 směrnice, kde zaujímáme velice silné stanovisko parlamentu že tedy Marrakešská dohoda musí začít fungovat, musí skutečně začít zlepšovat přístupnost knih v dostupných formátech pro slepé osoby a osoby se zrakovým postižením. Musí to být také použitelné. Nesmí vznikat žádná speciální pravidla nebo výjimky, které by tu smlouvu učinili obtížnou nebo nepoužitelnou potřeba využít maximální potenciál této dohody. Proto zde zaujímáme takto silnou pozici. A já jsem optimistický, co se týče těch eh, výsledků, až se k ním dospěje. Eh, můžu ještě pokračovat, pokud chcete, ale čas běží. No, nechceme vás nutit do ničeho. Já jsem rád, že jste optimistický vzhledem k těmto jednáním. toto téma si žádá optimismu, neboť čas, který jsme tím strávili, neodpovídá výsledkům, eh, kterých musíme co nejnaléhavěji dosáhnout. Chce se k tomu snad někdo vyjádřit? Ne. Chce vystoupit komise? Nechce vystoupit komise? A to znamená, že jsme tento bod uzavřeli. Bod 17, to je pouze pro informaci ohledně nedávných stanovisek eh, ve věci subsidiarity. To znamená, že eh, nakonec bych vás chtěl informovat, že eh, proběhne společný workshop Jury Libe o eh, školení soudců a eh, právně činných osob. To proběhne v místnosti Jan 2Q2 a rád bych vám nabídl účast na tom workshopu. Děkuji vám za to, že jste přišli na naše dnešní dopolední zasedání.